Monsieur le médiateur de l'Union européenne. Dobré odpoledne, eh, vážení hosté, vážení poslanci, vážené poslankyně, dámy a pánové, děkuji, že jste přišli na toto významné slyšení. Je významné pro nás, tedy pro výbor pro rozpočtovou kontrolu. Předem chci omluvit pana Stase, pana prvního místopředsedu našeho výboru Toto slyšení bylo zařazeno na program na návrh eh, eh, kolegyně zpravodajky Gresle, která za chvíli dostane slovo. A pane eh, ombudsmane, mm, pane evropský ochránce práv, děkuji, že jste přijal pozvání, protože potřebujeme od vás, abyste nám osvětlil tuto eh, tematiku z eh, titulu vaší funkce, abyste nám tedy eh, se na to podíval i z pohledu, jak se má chovat administrativa. Chtěli bychom slyšet váš názor na všechna témata která se týkají oznamování nepravostí, dysfunkcí v administrativě v souvislosti s ochranou úředníků a v souvislosti s kázeňským řízením, tedy všechna ta témata, která zpracovala paní Kresle. A potom bych chtěl i eh, přivítat eh, pana Žana Noela Luise, který je advokátem specializovaným na tuto tematiku, eh, poněvadž on se specializuje na ochranu osob, ale zároveň jde o to i, jak je chránit v případě, že oznamují různé nesrovnalosti a dysfunkčnosti v našich institucí. A také chci i poděkovat Karen Williamsové, která také si vezme slovo. Ona je vedoucí nebo ředitelkou Úřadu pro vyšetřování a kázeňské řízení na generálním ředitelství pro lidské stroje. Takže určitě nás to také bude velice zajímat, ale hm, hned dám slovo paní zpravodajce, paní Bresle. Ah oui, euh, donc elle, elle conclura, elle conclura. Ne, já se omlouvám, ona bude hovořit až závěrem slyšení. Takže nejprve dám slovo panu eh, veřejnému ochránci práv. Prosím, máte slovo. Merci beaucoup, monsieur Audi, pour... Eh, Pane Ody, děkuji za pozvání a především děkuji za velice vřelé přijetí. Jsem velice rád, že jste mě pozvali na výbor Kokobu. A také i chci obzvláště poděkovat paní Kresle za to, že eh, mě eh, pozvala a že je ochotná si se mnou vyměnit názory na téma whistleblowing, to se těžko překládá do francouzštiny, a na téma kazenského řízení a já budu hovořit anglicky s vaším dovolením dále. The... Chtěl bych poděkovat výboru pro rozpočtovou kontrolu za pozvání na to, abych mohl hovořit o nedostacích a možných zlepšeních pravidel, které stěhají whistleblowingu a disciplinární řízení. Jak už jsem řekl vaší zpravodajce paní Gresle, pohovořím nejenom o zaměstnaneckém řádu, ale také o pravidlech, které platí pro práci OLAFu. Eh, přitom jsem se zabýval dvěma otázkami. Za prvé, jak můžeme nejlépe podporovat etické chování a naopak podlačovat neetické chování u zaměstnanců institucí. A druhá otázka, jak správně rozdělit odpovědnost mezi OLAFem a e, vyšším managementem e, v různých institucích, orgánech, agenturách a kancelářích EU. Já se budu tedy zabývat na rozdělení práce mezi institucemi. Chtěl bych začít tím, že e, nebudu dnes hovořit o podrobných návrzích. Já budu prostě jenom identifikovat problémy, to, jak to vidím a to, o co bychom měli usilovat. Nicméně eh, já si myslím, že eh, nyní navrhovat přesné znění úprav eh, stávající legislativy bylo předčasné. Také bych chtěl ještě, aby bylo jasné, že moje poznámky mm, nejsou uceleným přehledem všeho toho, co je třeba provést buď v rámci zaměstnaneckého řádu nebo právního rámce OLAFu. Nicméně já chci začít zásadní otázkou role OLAFu. Role OLAF byl vytvořen eh, před 12 a něco lety jako reakce na pád Santerovy komise a má se zabývat otázkou podvodu, špatného řízení a nepotismu v Evropské komisi. Nařízení 1073 z roku 99, takzvané nařízení OLAF, dává OLAFu možnosti, aby eh, prováděl, vykonával pravomoci komisek, pokud se týče externích eh, vyšetřování. A dále eh, má pravomoci v vnitřním vyšetřování uvnitř institucí EU. A my se dnes budeme zabývat právě tímto interním aspektem. Důležité je, aby bylo jasné, že eh, pravomoce OLAFu ve vnitřním vyšetřování se neopírají pouze o to nařízení o OLAFu. Eh, toto nařízení požaduje, aby eh, každá instituce přijala rozhodnutí o interním eh, vyšetřování OLAFu. Eh, takovéto modelové rozhodnutí bylo schváleno zároveň s tímto nařízením. Modelové rozhodnutí předpokládá, že OLAF může eh, vyšetřovat možné případy nejenom podvodu, korupce a nezákonný aktavit, ale také závažného porušování chování v, a sice formou disciplinárního řízení. Já jsem v podstatě jenom eh, parafrázoval toto nařízení. Eh, důkazy, které dávají eh, za vznik předpokladu možného podvodu, korupce nebo eh, jiných nezákonných činností, které poškozují zájmy společenství, nebo závažné situace, které se týkají výkonu profesionální povinností, které mohou představovat eh, nesoulad se závazky úředníka společenství a tak dále. To je jedna velice dlouhá věta. Eh, v roce 2004 eh, do zaměstnického řádu eh, bylo zapracováno, byl zapracován článek 86, který je jednodušší a zároveň širší. A sice je tady možnost, aby eh, příslušný úřad nebo OLAF zahra, zahájil administrativní řízení v případě porušení eh, jakýchkoliv eh, porušení závazků zaměstnance nebo bývalého zaměstnance. Výsledkem více než jedného, jednoho eh, právního základu je dvojí nejednoznačnost práci OLAFu a já to trošku vysvětlím. Eh, první nejasnost je to, že OLAF se říká, je to eh, úřad proti vyšetřování, na, na vyšetřování podvodu, ale ve skutečnosti příslušné nařízení mu dává širší pravomoce, čili mohou to být i vyšetřování nedostatku, což nemusí být přímo podvod. Druhá nejasnost se týká eh, zaměstnaneckého řádu, eh, poněvadž OLAF může vyšetřovat možné nesprávné jednání v institucích, i když jim nejsou poškozeny finanční zájmy institucí. Podle mého názoru zejména ta druhá nejasnost je škodlivá, poněvadž eh, vede k nejasnostem a falešným očekáváním ohledně toho, co OLAF může docílit. Já si myslím, že Eh, to také podkopává eh, zodpovědnost eh, nejvyššího managementu za dodržování etických standardů. Já se k tomu ještě vrátím, ale nejdříve se musím zastavit u whistleblowingu. Ačkoliv se v článci 22a a b nepoužívá přímo tento termín ve zaměstnaneckém řádu, tak přesto se těmto článkům říká články o whistleblowingu. V podstatě zde o dvě věci. Za prvé se definují okolnosti, eh, v, kdy v určitých případech ten, kdo poukazuje na nedostatky, je chráněn proti pomstě institucí, eh, přičemž je tady téma eh, přiměřenosti. To je důležité, důležité téma, důležitý princip, ačkoliv se jim nebudeme zabývat. A druhá věc z těchto ustanovení, a to se týká článku 22a, je eh, povinnost pro zaměstnance, aby upozorňovali na nedostatky. Eh, zejména tedy článek 22a stanoví povinnost, aby hlásili možné případy podvodů, korupce, nezákonných činností a neprofesionality, eh, které mohou být v, soula, pardon, v rozporu s povinnostmi zaměstnanců. A to znamená, že Toto lze plnit buď to tím, že se e, příslušná záležitost oznámí nadřízenému nebo OLAFu. Tato ustanovení e, si vyžadují několik poznámek. Za prvé, e, první, tedy hlavně přesný rozsah není jistý. Eh, protože se to všechno týká k článku 21a. Tento článek obsahuje případy, kdy zaměstnanec eh, dostane příkazy, které považuje za nesprávné nebo eh, vedoucí k vážným potížím. Nicméně, co to znamená přesně, to není definováno, ale zřejmě to bude alespoň v některých případech znamenat etické případy. Za druhé, Eh, whistleblower eh, ne, eh, přenáší zodpovědnost na řízení institucí, které se zabývají whistleblowingem. Já jsem přesvědčen, že tento přístup není dostatečně, dostatečný, není uspokojivý ani v praxi, ani v teorii. V praxi ty, ta nejednoznačnost role OLAFu se zdá, eh, že se to řeší postupnou zkušenosti, ale mně třeba není jasné, zda Olaf eh, považuje své úkoly jako jejich součást také interní eh, vyšetřování v případech možného nesprávného jednání. Proto je tady riziko, že ta stávající ustanovení budou mást eh, ohledně toho, co Olaf by měl a mohl dělat v takových případech, kde nejde o finanční zájmy eh, Unie eh, může, se, může dojít ke zmatku nejenom mezi těmi, kdo upozorní na nepravosti a potenciálními whistleblowery, ale také mezi vedoucími. Toto riziko je ještě zhoršeno složitým a zamotaným jazykem článku 22 a zaměstnaneckého řádu. Mimo to v zásadě eh, ten úkol eh, propagovat nebo podporovat nejvyšší etické normy v institucích a bránit eh, neetickému chování by mělo být úkolem vedoucích a nejvyššího vedení institucí. Eh, říci jim, že někdo jiný bude mít eh, za úkol eh, vyřešit veškeré závažné případy nepravostí, by je nepodpořilo v tom, aby se o to sami snažili. Já se ve zbytku své prezentace pokusím vysvětlit cíle, které asi zákonodárce sledoval ustanoveními toho stávajícího právního rámce. Za prvé je potřeba si uvědomit, že zaměstnanecký řád by měl jasně vyjadřovat, že instituce a především jeho, jejich vedení zodpovídají za zachovávání nejvyšších etických norem. Částí této odpovědnosti by mělo být také podporovat a usnadňovat nahlašování um, nesprávností a správně reagovat na takové hlášení. Definice Eh, profesionálních nepravostí. Za tímto účelem je potřeba ještě nastavit a pořádně analyzovat. Eh, takovéto eh, problémy jsou pokryty tím stávajícím článkem 21a. To znamená, jde o případy, kdy zaměstnanec dostane rozkaz, který považuje za nesprávný anebo který by mohl vést k závažným potížím zaměřit se na zodpovědnost institucí a nejvyššího vedení eh, k usnadnění nahlašování nepravostí a správné reakce na takováto hlášení, to je ta správná cesta. Také by to mohlo napravit nerovnováhu v těch eh, stávajících ustanoveních týkajících se whistleblowingu. Jak jsem řekl, ta ustanovení také se zaměřují na povinnost upozorňovat na nepravosti a také se nemstít whistleblowerům z těch ustanovení ale nevyplývá podpora pro instituce, které by měly, aby spatřovaly eh, interní whistleblowing jako eh, eventuální eh, zdroj pomoci pro vedení, jak se jak splnit své zodpovědnosti v tomto směru. Je tady analogie i se stížností. A Eh, ten přístup není správný, protože situaci ještě zhoršuje. Správným přístupem je vidět ve stížnostech příležitost, získat užitečné informace, vysvětlit své kroky a provést nápravu, je-li to nutné. Co se týče OLAFu, je nezbytné, aby zákonodárce jasně definoval pomocí jasného, jednoduchého jazyka, jaká je působnost pravomocí OLAFu eh, při interním vyšetřování. Také by mělo zajistit, aby zaměstnanecký řád a nařízení o OLAFu byly eh, v tomto ohledu návazné. Cílem by mělo být, aby OLAF pomáhal institucím plnit své zodpovědnosti v etických otázkách, neměl by eh, instituce této zodpovědnosti zbavovat. Má pomáhat odhalovat eh, podvod, korupci a jiné nepravosti a to je třeba správně nastavit. Je jasné, že interní vyšetřování eh, musí eh, OLAF provádět pokaždé, kdy bude mít za to, že jde o závažné věci, to znamená podvod nebo korupce. Ale ne všechny nepravosti jsou tohoto rázu. Proto je důležité, aby instituce uměly provádět své vlastní správní řízení tam, kde je to potřeba, jak se to předpokládá v článku 86 zaměstnaneckého řádu. Ten stávající právní rámec nepředpokládá konzultaci a dohodu mezi OLAFem a institucí eh, ohledně toho, kdo má takové interní vyšetřování provádět. Ani ne, nabízí možnost, aby si instituce vyžádala technickou pomoc od OLAFu pro své interní vyšetřování. E, tyto mezery je potřeba zaplnit. E, návrh komise e, na novelizaci nařízení o OLAFu by zhoršilo situaci ještě v tomto ohledu. Předpokládá ku příkladu že e, Olaf se jednostranně rozhodne, jestli má provádět vyšetřování interní. Pakliže se k tomu rozhodne, tak instituce, které se to bude týkat, by nesměla zahájit své vlastní vyšetřování téže věci a vlastně by dokonce i musela ukončit jakékoliv vyšetřování, které už eventuálně zahájila. To by zase mělo za následek, že tato instituce by nemohla podniknout žádné disciplinární kroky, dokud OLAF neukončí své vyšetřování. Někdy by to mohlo být správným řešením. Eh, tím by to bylo ku příkladu, pakliže by zde existovalo podezření eh, z podvodu nebo korupce. V jiných případech ale by mohlo být rychlejší nebo efektivnější, aby instituce sama si provedla toto správní vyšetřování, možná eventuálně i eh, za technické pomoci od OLAFu. V případě podezření na podvod nebo korupci si nemyslím, že by Olaf měl normálně jednostranně se rozhodnout, že začne eh, konat. V jiných případech by bylo lepší, eh, aby byla nastaven rámec pro konzultaci a dohodu mezi Olafem a institucí. Pakliže se nedojde k takové dohodě, eh, rozhodnutí OLAF bude platit pouze, když se případ bude týkat ochrany finančních zájmů Unie a potom eh, k tomu disciplinárnímu řízení. To se týká situace, tak jak je popsána v článku 25 eh, dolohy 9 zaměstnaneckého řádu. To znamená situace, když budu eh, citovat anglickou verzi, kdy zaměstnanec je také trestně stíhán pro tyto stejné činy. Článek 25 stanoví zase v té anglické verzi, že Eh, pravomocné rozhodnutí v disciplinárním řízení eh, se učiní pouze poté, co eh, vlastně byl vynesen pravomocný rozsudek ze strany soudu. Cíl tohoto ustanovení je jasný a nesporný, ale já si myslím, že dvě věci je potřeba si ještě dále rozmyslet. Za prvé, anglická verze zaměstnaneckého řádu vlastně předjímá, že článek 25 se začne aplikovat teprve, když se ta kauza řeší soudně a nebude se eh, používat eh, poté, co soud vynese rozsudek, ale z jiných jazykových verzí by mohlo vyplývat, že toto ustanovení se aplikuje okamžitě, jakmile se zahájí trestní e, řízení a, skonč, a přestane se aplikovat pouze, když byly vyčerpány veškeré možnosti odvolání proti e, odsuzujícímu rozsudku. E, budu citovat francouzské znění. Když úředník je předmětem trestně právního řízení pro stejné činy, tak jeho situace je vyřešena, jakmile příslušný soud vydá pravomocný rozsudek. Second. Za druhé, ehm, Další věc, která se také liší v různých jazykových verzích, kde anglická verze hovoří o aktech, činech, zatímco francouzská verze hovoří o skutečnostech, faktech. Myslím, že oba dva tyto problémy lze vyřešit novým nastavením znění toho ustanovení tak, eh, aby se týkalo pouze případů, kdy eh, Eh, to správní řízení se týká sporných faktů, které jsou také eh, sporné eh, při řešení trestním soudem. Závěrem se s vámi chci podělit o, takový, o takovou tu myšlenku, která by ale si vyžádala další ještě úvahy a konzultace předtím, než by mohla dostat nějaký zákonodární rozměr. Já už jsem hovořil o okolnostech, za níž vznikl OLAF. Já se obávám, že podobné okolnosti eh, vedly eh, k nedůvěře veřejnosti nejenom eh, vůči komisi, ale k institucím obecně. Já předpokládám, že OLAF už od počátku je vlastně jaksi pod takovým tlakem, co se týče jeho interní role, myslím, a nerealistických a je předmětem nerealistických očekávání. To znamená, že by měl poskytnout efektivní reakci na veškeré problémy, eh, eh, eh, které by mohly, na které by mohli poukázat tedy legitimní whistlebloweri v institucích. Proto asi také ustanovení článku 22b vlastně, co se týče dalšího zveřejňování informací, jsou ještě vlastně nedopracované. Zvláště nevíme, co vlastně eh, by eh, nadřízení, kterým se informace o nepravostech dostanou, by s těmi informacemi měli dělat. V takovém případě eh, vlastně by se tím měl zabývat článek 22b, ale tam to není. Takže si myslím, že by bylo dobře nadefinovat přesněji pravomoci OLAFu a více rozpracovat a do detailu stanovit e, obsah článku 22b. Ku příkladu by tam mohlo hovořit e, o tom, že e, ti vedoucí pracovníci se vzájemně budou konzultovat, budou sdílet informace o postupech a že kolektivně tedy se budou podílet na šíření optimálních postupů, co se týče profesionální etiky. Eh, komise eh, již eh, podnikla důležitou iniciativu tím, že jmenovala korespondenty etiky a má školicí programy. Bylo by dobré, aby v této práci ještě dále pokračovala. Děkuji vám za pozornost. Ces acclamations, monsieur le médiateur, montrent l'intérêt que notre... Ano, děkuji moc krát a určitě vezmeme eh, do úvahy vaše úvahy, ale než začneme diskutovat, tak dám slovo ještě eh, panu Jean Noelovi Luizovi, eh, specializovanému advokátovi. Děkuji. Děkuji, pane veřejný ochránče práv. Vy jste použil termín, který podle mě je zde zcela patřičný a který velice dobře popisuje pocit a ty problémy, potíže, se kterými se potýká advokát, když eh, má co dočinění s Olafem a když eh, pomáhá nějakému úředníkovi. Vy jste řekl, že to je nejasné, vágní všechno. A jako takový příklad, abych vám vysvětlil, co se stane v první minutě nějakého slyšení s osobou, kterou vyslýchá Olaf. poté co se zjistí totožnost, tak se mu, eh, tak se mu přečte poučení o právech a tam se mu řekne, že má právo eh, mm, vypovídat o skutečnostech, které by ho obvinilovaly, což je zcela procesně správné. Eh, to je něco, co se aplikuje ve všech státech v trestním řízení. A já bych šel ještě dále a i v některých členských státech má eh, eh, obviněný základní právo lhát soudu. Je to právo v některých státech, právo obviněného. A potom se pokračuje v té četbě práv. Tam se mu řekne, že se může eh, vyjadřovat v jakémkoliv úředním jazyce Unie. Ale upřesní se mu zároveň, že to řízení se vede v jednom konkrétním jazyce, ať je to třeba francouzština, angličtina. A takže e, tam se mu vlastně řekne jasně, že pokud chce ten člověk hovořit, já nevím, malcky nebo slovinsky, tak de facto to je velký problém a všem to bude hrozně vadit v tom řízení. Já se i když je to v tom jeho předvolání, tam se to píše, ale v tom předvolání se řekne, řízení se vede v tom či onom jazyce, tak ale přesto máte právo hovořit jiným jazykem, ale my víme ve, v praxi, že to je problém. A já s tím mám problém. Já nejsem proti tomu, aby se mu tam napsalo řízení se vede v tom či onom jazyce, ale zároveň uh, se mu tam řekne, máte právo požádat o to hovořit v jiném jazyce, no tak prosím, ano, ale víme, že to je problém, že to tak není, je to nejasné. A poté další práva povinnosti. Poté, co se mu řekne, že eh, tedy nemusí vypovídat, ale pozor, zároveň se mu řekne ve smyslu eh, Eh, rozhodnutí o úřadu OLAF, tak máte povinnost eh, loyalty s OLAFem, spolupracovat s OLAFem. No tak zase to je přece v rozporu, to je nejasné. A kromě toho je to eh, základní právní chyba, což v podstatě je výsledkem, důsledkem samotné povahy toho, co OLAF dělá. OLAF, co dělá OLAF? OLAF vede správní řízení nebo šetření. Eh, takže eh, to je eh, tedy interní řízení. Jde o zaměstnance. A takže podle zaměstnaneckého řádu takový zaměstnanec, ať je to stálý úředník nebo dočasný úředník, tak musí být loajální vůči instituci. To je jeho povinnost. A také jsou povinni eh, respektovat důstojnost a tudíž, podle mého soudu, každý, tedy zaměstnanec, který eh, neplní tuto povinnost vůči instituci nebo jakoukoliv povinnost, tak eh, vlastně Eh, tím naruší nezbytnou důvěru a vystavuje se kázeňskému řízení, protože narušil ten vztah důvěry mezi institucí a zaměstnancem. Ale tady je to zase ne, nejasné. A to je to, co mi vadí hodně, protože i když my třeba připravíme klienta, a vysvětlíme mu to všechno, tak je zřejmé, že počíne okamžikem, kdy ten pracovník Olafu mu řekne, vy nemusíte vypovídat, eh, nemusíte odpovídat na všechny otázky. Tak to ale mm, ve skutečnosti neodpovídá realitě. Tak to není. Je to nejasné, je to všechno nejasné. Proč? Tento týden zrovna jsem byl na takovém výslechu na Olafu a přes to všechno, co jsem řekl před pěti lety zde na vašem výboru již, tak opět, opět eh, eh, jednoho eh, vyšetřovatele tam představil jako soudce, soudce členského státu francouzský mažistra, tedy soudce nebo státní zástupce, to může být. To není možné přece. Já nemůžu mít co dočinění se pracovníkem justice, přece to musí být úředník. Úředník Olafu, který vede šetření. On nevystupuje jako soudce státu nebo státní zástupce státu. Takže na tom přece není nic tak zase ďábelského, ale co je hrozné, je, že ti členové OLAFu, kteří vedou ta šetření, tak nepochopili, že když nastoupí do OLAFu, tedy stanou se vlastně součástí Unie, tak již nejsou soudci nebo státní zástupci. Možná, že pro eh, vnitrostátní jejich orgány ano, ale jakmile jsou, začnou pracovat pro OLAF, no tak mají funkci, která je eh, eh, jaksi výš opatro a z tohoto tituly vedou vyšetřování. A když se řekne, to je soudce nebo státní zástupce, tak to eh, uvádí v omyl tu osobu, která má být vyslech, vyslechnuta. To je opět velký problém pro mě. Je to pro mě advokáta velký problém. A také je to všechno takové nejasné. Proč? Poněvadž Říká se nám, ano, to je správní řízení, správní šetření, ale de facto to šetření může mít za následek v okamžiku uzavření šetření, že se to předá národním justičním orgánům. A ty příslušné národní justiční orgány mohou rozhodnout, že nebudou eh, nebo nezahájí řízení a nebo že tedy eh, hned to předloží soudu, který rozhodne ve věci samé na základě mm, spisu z Olafu. Já si myslím, že to není legální, ale to je jiný problém, protože pro mě jako pro Belgičana eh, to eh, není možné, ne, aby to, to je mm, vážné, je to úplně nejasné a to řízení není jasné. Já si myslím, že tyto Mm, věci jsou strašně závažné, protože to všechno eh, je v rozporu s právní jistotou, což je základní hodnota v demokratické společnosti. Podle mě to není všechno ještě. Pokud má tedy o správní šetření, tak ta osoba, která je předmětem správního šetření, tak má právo. Má právo přístupu k tomu spisu, alespoň v okamžiku, kdy se to řízení uzavře. Když jde o e, e, řízení tedy před justičními orgány, tak také přece má právo tedy přístupu ke spisu. Ale tady ne. On nemá právo nahlížet do spisu Olafu nikdy. Jediný okamžik, kdy se mu to zpřístupní, je, když ten spis se předloží tomu národnímu orgánu nebo IDOKu. A IDOK potom to předá. A předá co? Předá to, co Olaf chtěl předat. Ale nikdo, já tedy jako advokát klienta, vůbec nemám možnost nahlédnout do celého spisu a do všech těch důkazů, které Olaf použil. A když máte šetření, které často je tedy velice dlouhé, a já zde velice si vážím těch vyšetřovatelů, protože mm, to e, třeba jsou tři, čtyři metry spisu. Ale nikdo k tomu nemá přístup. A tady to je e, porušení práva na obhajobu, což je e, e, základního principu právní jistoty. A samozřejmě automaticky zde se dostáváme k velice vážné věci a to je problém toho samotného vyšetřování, které vede OLAF. Z jakého důvodu to je vyšetřování nekonečné? První důvod je, že že vyšetřovatele OLAFu nemají prostředky, které jsou nezbytné pro to, aby mohli vést řádně vyšetřování. Vyšetřovatele OLAFu mají e, vést, já nevím, 50 tisíc kaus a ne e, eh, jedno po druhé a je to všechno takové rozptýlené. Možná, že jim to vyhovuje, ale je to pro toho, eh, pro toho člověka, který je vyšetřován, je to ne tolerovatelné a je to netolerovatelné pro mě, že, že ten klient, ten úředník se pohybuje v úplném právním vaku, právní nejistotě a přitom má plnit svoji práci. To je nepřijatelné. A z jakého důvodu Olaf má tyto problémy? No, Olaf má velký problém, poněvadž když takový výslech, když probíhá výslech, jsou tam vždycky dva vyšetřovatelé, kteří často eh, navíc vyslýchají v jazyce, který není jejich mateřským jazykem, a kteří tedy eh, musí vyslechnout nějakou osobu a ty odpovědi na otázky často jsou dlouhé, složité a musí být schrnuty vůbec, aby se mohly použít potom, eh, do, aby se mohly zaprotokolovat. A je třeba je tedy schrnout do protokolu. A to v jazyce, který není mateřským jazykem těch vyšetřovatelů. A to je těžké všechno. A kromě toho, poněvadž vyšetřovatelé OLAFu nemají k dispozici sekretářku tajemnici eh, nebo zapisovatelku, která by strojově přepisovala, dělala transkript těch výslechů, no tak nejenom, že oni musí poslouchat, pozorovat eh, a ještě si z toho dělat to rezime a dělat si z toho zápis z těch výslechů. No víte, to ve mně vzbuzuje eh, úsměv, já e, jako advokát samozřejmě pracuji pro soudy také, takže vím, že to není přijatelné, aby se takto vedly výslechy. Když ta osoba má elementární problémy mm, vůbec eh, psát eh, a v jazyce, který není jeho mateřským jazykem a musí se, tak ona se eh, koncentruje na to psaní, na ten zápis a potom takový vyšetřovatel nemá vůbec čas na to, aby mohl pozorovat tu vyslychanou osobu, aby mohl tedy se mu dívat do očí, a eh, aby eh, jste eh, z toho mohl vyčíst pravdu. Přece nemůžete vést vyšetřování a výslech, když ten čas při tom výslechu a většinu času musíte věnovat úkonům jiným než to vyšetřování, protože on musí hledat pravdu, ten vyšetřovatel, ale tím se musí, proto se musí dívat do očí tomu vyslychanému a ne do obrazovky počítače. A mohu vám garantovat, že několikrát jakožto advokát jsem eh, eh, eh, slyšel tedy úplně už jak si kulky lítaly kolem hlavy, už Eh, to bylo úplně jasné a eh, stačilo eh, jenom to dovést do konce, tu otázku, ale oni hned položili jinou otázku a úplně špatnou a nepoložili tu správnou v ten okamžik, když bylo třeba protože eh, to byla třeba otázka, která logicky vyplývala z té odpovědi toho vyslýchaného. Ale oni mají strukturované otázky připravené dopředu a eh, ty výslechy a to vyšetřování potom eh, je neúspěšné kvůli tomu a to je politování hodné, hm, protože oni přece vedou vyšetřování kvůli finančním prostředkům Evropské unie. Když jsem advokát, jsem tam proto, abych hájil klienta, tak ale role advokáta je, když pomáhá klientovi, aby eh, také dohlížel nad tím, že jsou dodržována práva na obhajobu. Samozřejmě eh, my eh, tedy naše role není není tedy e, sugerovat nějaké lživé odpovědi klientovi a e, mu, aby lhal. Ne, my jsme tady proto, abychom chránili jeho procesní práva na obhajobu a to je potom politování hodné, když vidíme, že to nikam nevedlo. Proč? Ne, že ten vyšetřovatel je špatný, ale neměl dostatečné možnosti a prostředky, aby to dovedlo ke zdárnému konci. A důsledek je potom, že se ta vyšetřování vlečou a vlečou a nikam nevedou nikdy. My třeba jsme zažili osm výslechů, které trvaly 55 hodin. Týkalo se to jednoho středního kádru a to bylo jenom kvůli tomu, že ten vyšetřovatel byl zcela nekompetentní, vůbec nepochopil, o co jde v takové vyšetřování. Když dostal ten spis, tak jemu to trvalo dva roky, než to vůbec pročetl. A udělal si osobní subjektivní názor, tehdy šlo o subvenci. On měl za to, že ten projekt neměl být subvencován, datován a když to ten vedoucí to oddělení mi řekl, no, já jsem ten projekt ani nečetl, protože moje role je ujistit se, že ti experti pověření stanoviskem ohledně projektu, že ti experti vydají stanovisko v souladu s platnými předpisy. A důsledek toho eh, eh, za prvé Dvě osoby zemřely v té době, z toho jedna ta klíčová pro důkazy, takže vyšetřování skončilo, nikam nemohlo vést. Kdyby bývali jednali v patřičné lhůtě, kdyby byl eh, informován Olaf okamžitě, tak by mohl všechny vyslechnout a ukončit věc rychle. Za druhé, eh, tito úředníci, protože tam šlo o velké subvence, eh, které zpravovalo jeho oddělení, tak on přišel do jiného oddělení, kde již nemá finanční funkci. A to je politování hodné pro eh, Unii, protože to je kompetentní, schopný úředník, který velice dobře plní svoji funkci novou, ale Unie tím přišla o úředníka, který byl schopen velice korektně eh, spravovat svoji agendu. A v této věci, tato věc byla zahájena v roce 2004 a od roku 2008 jsem se začal zneklidňovat, protože to nikam nevedlo. A náhodou e, samozřejmě šlo o anonymní dopis e, o whistleblowing. E, anonymní, bylo to anonymní udání tehdy. A my jsme čirou náhodou identifikovali zjistili autora eh, eh, podle eh, písma na obálce, tedy identifikovali jsme to, tu osobu, která to udala, a protože mm, ale mm, tedy eh, ten člověk z Olafu velice dobře věděl, že možná, že jde o eh, personální vyřizování účtu vůči tomu eh, obviněnému, obviněvanému vedoucímu oddělení. My jsme tedy byli schopni stotožnit, identifikovat tu osobu a Olaf, nebo ten vyšetřovatel, dospěl k závěru, že je třeba mít na to grafologa, znalecký posudek a mm, samozřejmě tam je vždycky 95,9%, když se porovnává písmo, to není na 100%, a Olaf eh, tedy, eh, ale dospěl k závěru, že nevyslechne toho údajného autora. Já jsem <laughs> čtyři měsíce eh, na to jsem jim napsal, jak jsme na tom s tím vyšetřováním. Oni řekli, všechno jde dobře. A to již byl duben 2009, více než pět let po těch domělých skutečnostech a opět jsem se rozčílil na začátku tohoto roku a bylo mi řečeno, no, poslechněte, my se litujeme, ale my jsme to odložili od akta. No je pravda, když Olaf eh, se rozhodl to odložit od akta, no tak zapomněl ale o tom uvědomit toho eh, dotčeného úředníka. Takový detail. On dva roky žil v úplné nejistotě, nic nevěděl. A e, potom se to předalo Lidoku, který e, dospěl k závěru, že nezahájí žádné řízení, protože v tom spise nebylo nic, což je logické. No ten Lidok nemohl e, tomu dotyčnému nic říci, protože se rozhodl, že nezahájí řízení. Vrátili to zpátky Olafu, který rozhodl, že to definitivně skončí, ale opět zapomněli o tom uvědomit tu vyšetřovanou osobu. A podle našich informací také ani ne informovali dotčené generální ředitelství o tom, že eh, eh, ten spis byl o ničem. A co mě ještě vadí víc a rozčiluje víc? Připustme, že eh, ano, skutečně došlo k tomu jednání, protiprávnímu jednání, ale bylo to v roce 2004 ne, to se zjistilo v roce 2004, to jednání mělo být z roku 2002-2003 a teď se to uzavřelo v roce 2011. Kdyby to bylo, byli, pře, předali národním justičním orgánům, tak stejně to bylo promlčeno. To je nepřijatelné e, i pro ochranu finančních zájmů Unie, tudíž průtahy řízení u OLAFu, e, jsou způsobeny nedostatečnými prostředky a nedostatečnou kompetentností vyšetřovatelů, což je pro mě nepřijatelné. Také další věc, která je pro mě těžko přijatelná, a to, když nejprve Olaf v jedné věci, která i byla eh, publikována, dokonce Olaf k tomu zorganizoval tiskovou konferenci, kdy šlo o kauzu, kde bylo podezření, že došlo, že existuje eh, na komisi nebo v institucích, že existuje korupční síť. A takže všichni byli informováni, rozkřiklo se to všude a, eh, a eh, bylo jasné, o jaké kategorie osob jde z toho, co sdělili, eh, vyšetřování proběhlo v roce 2004, respektive bylo zahájeno v roce 2004, skončilo v roce 2011 a eh, i proti dotčeným firmám se vedlo eh, řízení v těch jejich státech. A byl vyslechnut nepředstavitelný počet lidí, osob a 9 z 16 bylo osvobozeno, 9 z 16, tam se zjistilo, že ničeho se nedopustili a 6 z bělých, upřímně řečeno, já jsem skutečně perplex, protože eh, eh, ten sedm let poté, co řízení bylo zahájeno, byl ten spis předán Lidoku a v dopise se psalo, že i když tam nebyl žádný úmysl, tak máme za to, že asi mohlo dojít k nějakému porušení povinností. No, když tam nebyl úmysl, no tak co ten Olaf eh, chce předat Lidoku? Eh, jaké řízení, jaký spis chce předat? A to je pro mě nepřijatelné. Když máte úředníky, kteří jsou lidskými bytostmi, kteří mají eh, tak, ma, kteří eh, jak si mají eh, malou informovanost a jak si žijí v hrůze, protože nikdy neměli co dočinění s policií, s justicí a teď žijí v takové nejistotě, poněvadž to řízení je strašně dlouhé. To znamená, že to člověka, toho člověka úplně zničí. A ničí to tedy toho pracovníka. Ten pracovník přece není schopen již pracovat tak, jak by normálně pracoval. Přišel o všechny, eh, o všechny iluze. Já jako advokát, když, já, když ke mně přijde klient, tak mu mohu říct si pouze jednu věc. Musíte se od toho nějak distancovat. A protože oni Eh, ale je jasné, že potom, když se jim to stane, tak již nikdy eh, nebudou tak eh, s takovým zápalem pracovat pro Unii. A abych to rychle skončil, teď na adresu Olafu říkám, je zásadní, aby měli jasná pravidla pro promlčení interního řízení. Je nepřijatelné, aby Olaf zahájil jakékoliv řízení vůči eh, komukoliv, kvůli čemukoliv, je nepřijatelné, aby eh, Olaf vedl správní řízení, které spadá do kompetence Lidoku a to především, poněvadž, poněvadž zde jde o velké finanční zájmy. A v takovýchto věcech Olaf Eh, když skončí to řízení, tak stejně ten spis předá a opět eh, se zahájí eh, tedy nové řízení ve smyslu, ve smyslu přílohy 9 kázeňského řádu. A teď, pokud jde o lidok, je nezbytné, aby se novelizovala příloha 9, tedy jeho statut, statut tohoto úřadu je nepřijatelné, aby ty, eh, ta jednání nebo ty činy, skutečnosti, které třeba se staly před 22 lety, takový extrémní případ také byl, kdy, kdy eh, šlo o eh, dokumenty z staré 22 let. A problém je, právo není statické. Právo se vyvíjí. A nejenom co se týče předpisu, ale i jeho aplikace a výklad práva se vyvíjí. A je zřejmé, že stejný předpis často, poněvadž eh, my máme velké společenství, eh, máme tři hlavní sídla a eh, je jasné, že ne vše se vykládá stejně v Lucemburku, v Bruselu či ve Štrasburku a upozorňuji vás na to, že třeba když se provádí nějaká reforma, tak třeba parlament si vykládá některá ta ustanovení třeba trochu jinak než komise a ostatní instituce. A je jasné, že to potom nějak se vyvine a třeba vymizí a 22 let na to přece nikdo nemůže s jistotou vědět, jak to bylo v tom okamžiku, kdy došlo k těm skutečnostem, jaký tehdy byl výklad a podobně. Takže to je problém, velký problém s právní jistotou a je nezbytné, abychom stanovili promlčecí lhůty pro eh, eh, veškeré eh, ty typy provinění či neplnění služebních povinností úředníků. Ať jde o řízení OLAFu, nebo ať jde o řízení IDOC, nebo ať jde o disciplinární řízení, tak mm, nelze ho vést, pokud nemá, nesplňuje ten smysl, který má, a to je ochrana finančních zájmů. To se týká OLAFu, ať, se, ať jde o IDOC, tak to je e, většinou to vede e, kázeňské řízení, to je úřad pro kázeňské řízení. Ale kázeňské řízení se nevede jenom z nějakého plezíru. Třeba když eh, Národní soud někoho odsoudí k trestu odnětí svobody, tak to ten soud se nedělá ze svého plezíru. To má mít nějaký smysl. Takže i eh, ten kázeňský trest má mít nějaký smysl. A my v demokratickém systému nemůžeme někoho trestat exemplárně někdo musí, každý musí být potrestán kvůli tomu, čeho se dopustil a musí to být spravedlivé a úměrné eh, ve světle toho, co eh, spáchal. A tudíž je zřejmé, že počínaje okamžikem, kdy jde o staré činy, kdy, proběhla, kdy uh, uběhla dlouhá doba, kdy uh, třeba již uh, tedy ten i úředník změnil třeba eh, postoj a podobně, no tak to se musí vzít do úvahy. A co mě šokuje, je, že v celém tom arzenálu, v tom katalogu možných trestů, kázeňských trestů, že tam jsou dvě věci, které se i nachází v národním právu, a to je jednak eh, eh, podmíněné uložení trestu. To znamená, že někdo uloží trest, ale rozhodne se, že ten trest se nebude uplatňovat, pokud v nějaké lhůtě, rok, dva a tak dále, tedy Eh, eh, ten člověk eh, znovu se něčeho nedopustí. Takže pokud nedojde k recidivě, no tak to je dobré pro všechny. A někdy třeba je možné uložit ještě tvrdší trest, protože vlastně v případě, že ten člověk se chová řádně, tak se ten trest nebude aplikován. A nebo další věc je důležitá, že pokud nastanou konkrétní okolnosti, které umožní vysvětlit, jak vůbec mohlo dojít k tomu porušení a proč ten člověk porušil předpisy a povinnosti a potom se vezmou do úvahy všechny ty okolnosti a čas, který eh, uběhl a eh, kdyby tedy eh, ten trest měl být příliš tvrdý, no tak se vlastně odloží ten trest. To znamená, uzná se ano, došlo k tomu, ten člověk to spáchal, ale e, ne, e, e, není potrestán a je rozhodnuto, že pokud v nějaké lhůtě ten člověk se bude chovat řádně, nebude bude tady plnit své povinnosti, tak všechno zmizí, jako kdyby trest nebyl. Ale pokud se dopustí něčeho znovu, tak se Mm, opět otevře ta jeho stará kauza a spojí se to s tím jeho novým případem. A to vlastně v řadě případů umožní, aby ten úředník si uvědomil, čeho se dopustil, za druhé, že to je jeho poslední šance a za třetí, že pokud se dopustí něčeho nejmenšího, tak potom ten eh, eh, trest bude skutečně tvrdý, radikální. A já si myslím, že buď to, mm, to podměný odklad toho výkonu trestu kázeňského, nebo vůbec jeho tedy odklad, tak to je e, velice efektivní proto, aby ten úředník mohl řádně dále pracovat a i e, mu to ukáže, že ta instituce mu důvěřuje, s tím, že ale ví, že se něčeho dopustil a že pokud se dopustí ještě něčeho jiného, tak ten trest bude tvrdší. A já si myslím, že Eh, to by mělo být zakotveno v reformě eh, statutu, ať jde po, o, o OLAF nebo IDOK, to znamená, je třeba, aby to řízení bylo humánější, s tím, že ale zároveň je třeba eh, ochránit kolektivní zájem a je třeba i zároveň mít nástroj, aby ten úředník pochopil, že jednou ano, dobře, ale věc eh, neskončila a případně do budoucna, pokud se to zopakuje, tak eh, se bude zodpovídat. Děkuji. Eh, zbývá nám 20 minut jenom, tak já navrhuji, aby naše zpravodajka vysvětlila svůj názor a abychom i zahájili diskuzi paní ředitelkou. Děkuji, <clears throat> to byly velice zajímavé prezentace. Já chci upozornit na to, že je to vlastně první slyšení v parlamentu eh, k tématu personálního statutu. Eh, Andreas eh, zorganizoval slyšení ohledně whistleblowingu a obě dvě tato slyšení vedou k tomu, abychom zjistili, poté, co tedy dojde k whistleblowingu, co se má udělat. Protože za současné situace by každému radila, aby se whistleblowingu nedopouštěl. Teď tedy máme eh, vlastně ustanovení eh, v zaměstnaneckém eh, řádu, ale Není to uspokojivé, ta situace, a tady v sále mezi námi sedí takoví, kteří už vlastně něco takového udělali, mají za sebou historii, která, které já velice lituji, ale není z toho zatím žádné cesty ven. Eh, já chci také vyslechnout ředitelku IDOKu. Eh, IDOKu k tomuto tématu to bude jistě zajímavé, ale já mám otázku eh, Petru Lui a Potom další, e, ještě pan ombudsman, oba dva jste řekli, že vlastně e, bychom mohli svěřit disciplinární řízení i doku, Ale e, komise představuje vlastně eh, jenom 40 zaměstnanců EU, eh, e ale my jsme se eh, v mezidobí rozrostli, takže 60 zaměstnanců by se toto netýkalo. Takže bychom vlastně museli svěřit IDOKu vlastně takovou meziinstitucionální úlohu tím způsobem, jak tedy lépe chránit ty informátory i komise, myslím, vlastně eh, nepočítala s tím, že ty eh, odstavce ohledně whistleblowingu by platily jenom eh, pro ní, mají platit pro všechny instituce, ale není to nastaveno tak přesně, abychom věděli, co se má stát s těmi informacemi. To znamená, chci se zeptat, má tedy ten odstavec ohledně whistleblowingu zůstat v té současné fázi nebo ne. Nebo máme nastavit to znění jinak. A nebo nám řeknete, že tedy to znění nesmí zůstat eh, v, tam, v tomto tvaru, je potřeba je naléhavě změnit a jestli, tak jakým směrem? Děkuji. Já bych tedy eh, s dovolením navrhl, aby eh, se nejdříve vyjádřili všichni poslanci, kteří chtějí promluvit a poté odpovědi úplně na konci. Eh, máme snad jenom teprve, pardon, už jenom 10 minut. Takže teď pan kolega Pings. Děkuji vám. Eh, budu hovořit nizozemský, abych eh, se vyjadřoval jasně. Já sám jsem v komisi pracoval sedm a půl roku, poslední dva a půl roku to bylo v kabinetu pana Kalase, který je komisařem, byla to příjemná práce, ale já jsem v tomto kabinetu měl zvláštní úkol. Měl jsem de facto bránit whistleblowingu, protože to byla zkušenost, která odpovídá tomu, co řekla paní Gresla Vysoblovorem se člověk nestane přes, mo, přes noc. Není to tím, že by se ráno špatně probudil a pak začal eh, poukazovat. Eh, často eh, jsou to lidé s nejlepšími úmysly a často podceňují sílu byrokracie, ve které pracují a prostě snaží se nějakým způsobem dosáhnout toho, aby jejich hlas byl slyšet. V zásadě nejde o nějaké velké podvody, je to, jsou to většinou záležitosti menší závažnosti, ale skutečně eh, tito lidé, takové lidé prostě jsou. A jestliže někdo zjistí, že eh, je chráněn jakožto whistleblower, tak eh, vlastně oni nejdříve tedy informují svého nadřízeného, ale ten nadřízený se nemusí zajímat o to, co chtějí říci. Potom se musí obrátit na OLAF, ale tam už je třeba, aby šli se závažnými věcmi. Takže jsou to potom lidé, kteří se považují za whistleblowery, ale v právním smyslu jimi nejsou, což pro ně potom má nesla následky. Samozřejmě, že není možné někam zavřít a mučit, to ne, ale eh, nikdo s nimi pořádně nemluví, jsou ignorováni, neutralizováni. A eh, kdybychom byli v diktatuře, tak nakonec byli zlikvidováni. Ovšem tak zle to u nás není. Já jsem tady s mnohými lidmi měl co dočinění, eh, kteří se obracejí na komisaře z různých direktorátů. A nejdříve tedy píší dopisy a velice často se vykrystalizuje, kam to vlastně směřuje. Eh, já to řeším tak, řešil jsem to tak, že jsem si s nimi sednul, dal si kafe a pokusil jsem se to s nimi nějakým způsobem vyřešit dříve, než se dostali do toho stádia opravdu whistleblowera. Ano, eh, osoby, které dosáhnou tohoto statutu whistleblowera, tak sice mají určitou ochranu, ale stejně, co potom? Eh, potom eh, ti lidé mohou změnit zaměstnání, mohou tedy jít do jiného direktorátu nebo cokoliv, ale nikdo už je nechce Eh, nechce eh, jednoduše a prostě s nimi pracovat, nechce je nikdo vzít. No pak tady se dostanou na nějaké eh, provizorní místo, bylo de passage se tomu říká, a tam prostě tráví čas a čekají, co bude. A z toho vzniká obrovské lidské utrpení. Ti lidé prostě jsou pak osamělí v té obrovské organizaci. A já bych chtěl trošku se podílet s paní Kresle na trošku tvůrčím přístupu. Skutečně musí existovat eh, ochrana pro lidi, kteří chtějí odhalovat, eh, odhalovat nedostatky, i když jsou to méně eh, závažné záležitosti. Prostě i takové věci, které není možné hodnotit jako vysloveně útok na hierarchii. A z tohoto důvodu je velice důležité, aby eh, zaměstnanecký řád ehm, také myslel na praktické dopady. Samozřejmě, že je možné to všechno ošetřit eh, eh, jenom právně, ale v podstatě je třeba, aby se našel nějaký způsob, který těm lidem potom umožní dále žít. Ja, danke schön. Děkuji. Já osobně jsem také byl dvakrát whistleblower, eh, poprvé jako student a to jsem se postavil proti druhému eh, největšímu stavebnímu koncernu v Evropě. To byl Strabák, který byl podezříván z toho, že korumpoval eh, nějaký veřejný orgán přes politickou stranu ve východní Evropě. Tehdy jsme byli pronásledováni. Eh, byly za námi vysláni soukromí detektivové, bylo nám vyhrožováno. Samozřejmě eh, také eh, byly pokusy nás uplatit s konkrétními nabídkami, žádná slušná ochrana. Po druhé to bylo nedávno a tam jsem musel prožít to, že můj bývalý šéf, který teď je podezříván, že vlastně zpronevěřil stranické peníze, Teď ještě probíhá řízení. Chci, chci tím říct, že ze osobní zkušenosti vím, jak důležité eh, je, aby když chce člověk eh, důvěrhodným způsobem bojovat proti korupci, aby existovala úprava, která whistleblowery ochrání. A vím, že v Evropské unii tato ochrana dostatečná neexistuje. Jsem ale eh, optimistický v tom směru, že tady se něco takového plánuje. To je veliká příležitost, kterou nesmíme promarnit, musíme ji využít a konečně ten článek 22a a 22b před přepracovat. To je skutečně naléhavé, protože jinak eh, nebudeme v dalších deseti letech eh, schopni whistleblowery účinně ochránit. Eh, byly provedeny dvě studie na toto téma. Chci se říci, jestli jste viděli tu aktuální studii od PricewaterhouseCoopers na toto téma a jestli tedy byste k tomu eh, se vyjádřili. A moje druhá otázka na ombudsmana. Eh, vy také řešíte případy whistleblowerů. Eh, kolik jich bylo, jakým způsobem s nimi nakládáte a jaké úspěchu jste vám podařilo docílit? Za třetí, otázka znovu na ombudsmana. Eh, mezi námi zde sedí eh, ve výboru eh, jeden whistleblower Kvido štrák. Jeho případ znáte. Já jsem to pochopil tak, že ta obsahová obvinění, která on vznesl, nebyla zpracována žádnou institucí. Ta byla vlastně jedině, pouze velice povrchně nějakým způsobem eh, zpracovávána. Myslíte, že s panem Štrakem se v minulosti nakládalo spravedlivě? A otázka na pana Luise. Je tady jeden důležitý aspekt. Když Olaf eh, rozhodne, že zastaví případ nějakého whistleblowera. Co se stane, když sám whistleblower má za to, že to není spravedlivé? Jaké obrané prostředky má takový whistleblower k dispozici, aby se proti takovému to rozhodnutí Olafu mohl eh, bránit? A co vlastně by mu hrozilo, eh, kdy eh, nebo co se stane, když posleze bude rozhodnuto, že to vyšetřování bylo ze strany Olafu zastaveno nespravedlivě. Pan Strák už vlastně navrhl velice podrobnou reformu článku 22a a 22b. Chci se zeptat, jestli jste tuto, eh, tento návrh viděli a jestli ano, tak by mě velice zajímal váš názor k této navrhované úpravě. Děkuji. Merci. Děkuji. Ještě někdo chce slovo? Já eh, mám stručně otázku když poslouchám tady tu diskuzi, tak se hovoří o článcích toho statutu, ale eh, ten statut se snaží chránit eh, úředníka proti instituci, proti nadřízeným, ale nechrání ho proti třetím osobám. A to je ten problém. Já se ptám, zdali ten statut je dobrým právním nástrojem pro řešení problému, který je daleko širší to jsme viděli teď tady z diskuze, to jde daleko za tento rámec, protože to se může týkat velice horizontálních eh, eh, podvodů, které eh, se týkají řady institucí. A já si kladu otázku, zda bychom neměli e, si udělat takové porovnání, to je možné v té studii PricewaterhouseCoopers, udělat si porovnání členských států, protože třeba můj stát má předpisy, trestně právní předpisy, myslím, že to je e, článek 40 mm, trestního zákonníka, e, eh, e, který e, vlastně e, kladá tu povinnost úředníkovi nahlašovat takové nesrovnalosti. Možná vy ještě chcete chcete něco říci, paní ředitelko, než hmm, chcete něco říci k tomu, co jsme vyslechli? Nikdo vám nepoložil žádnou otázku, jak to tak vypadá. <laughs> Nikdo nepoložil otázku týkající se vašeho úřadu. Prosím. Možná vy máte otázku na paní ředitelku? Eh, eh, eh, samozřejmě já jsem nevěděl, že je možné se ptát také paní zpravodajky. By mě samozřejmě zajímalo toto. Komise už předložila první návrhy k reformě tohoto institutu. Reforma ochrany whistleblowerů ovšem tady slou se nepočítá. Mě by tady skutečně velice zajímalo, Eh, jak se na to komise dívá. Skutečně je třeba zreformovat články 22a a b. Myslíte, že je možné teď eh, reformovat eh, tyto články statutu? A taky mě ještě zajímalo to, a to se týká té otázky, kterou jsem už položil panu Ucmanovi. My totiž máme studii, vy jste ji četli určitě v tomto výboru. Jak se stavíte tady k této studii? Thank you very much. Děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jmenuji se Karen Williams. Jsem ředitelkou eh, úřadu pro eh, kázeňské, eh, úřadu odpovědnost za kázeňské řízení IDOC. Pod, znáte pod zkratkou IDOC já eh, vy se mě ptáte, zdali články 22a a 22b eh, by měly být novelizovány. Ano, já si myslím, že co je třeba, je, aby byly vysvětleny, o, abychom měli komentář eh, prostřednictvím sdělení. A to bychom měli mít. Měli bychom mít nějaký dokument, který by dostali všichni, všichni zaměstnanci a v tom dokumentu by se popisovaly eh, všechny ty aspekty whistleblowing, k čemu to má sloužit. My víme, že to má být pro podvody a pro korupci, pro závažné případy a ne eh, pro úplně všechno tam by se mělo vysvětlit, jaká je úloha různých e, osob, jak se má chránit e, ten, kdo mm, nahlásil tu věc. A to všechno by se mělo vysvětlit v nějakém dokumentu, e, který dostanou všichni a všichni uvidí, jak to do sebe všechno zapadá. Whistleblowing to je je jedna z možností, z nástrojů, které máme, abychom zjišťovali nepravosti. Whistleblowing, jak jsem řekla, se má týkat především nahlašování korupce a podvodu, protože pro jiné situace máme jiné nástroje. A je třeba, aby všichni věděli, jak to do sebe zapadá a jaké existují mechanismy, a čím se mají zaměstnanci řídit, tedy jak ti, kteří chtějí něco nahlásit, i ti, mm, kterým se něco nahlásí a jak eh, se to eh, má eh, potom všechno provést. A studie, ta studie ano, ano, my jsme si ji přečetli, Eh, ráda bych poděkovala vašemu výboru, protože váš výbor zadal tuto studii a Price Waterhouse Coopers, autor studie, zde eh, podal celou řadu eh, užitečných námětů, které podle nás lze mm, použít Eh, pro účely toho zmíněného sdělení, protože pokud eh, eh, budeme mít takový nový dokument, který bude aktuálně vysvětlovat všechny relevantní aspekty, tak to samo o sobě již zaměstnancům umožní se seznámit s faktem, že whistleblowing je Eh, jeden z klíčových nástrojů pro zjišťování podvodu a korupce a že hm, tak to i komise vidí a že komise je tady proto, aby zajistila, že eh, ten, kdo nahlásí nějakou nepravost, že bude maximálně chráněn. A teď je, hm, hm, eh, samozřejmě je třeba si jasně vymezit ty situace, kdy někdo je whistleblower a kdo, kdy není. A já si myslím, že to je třeba, aby to bylo všem jasné. A ještě, abych navázala na jeden, dva body, které zmínil pan ombudsman a potom Luis, pan Luis. Uh, Co se týče ombudsmana, já plně souhlasím, že především tedy eh, to vrcholové vedení musí zajistit, eh, aby všichni zachovávali eh, ty nejpřísnější etické normy, včetně toho vrcholového vedení. A já i IDOC často navštěvujeme různá DG, jako minulý týden a na těchto schůzkách eh, hovoříme s vedením a to patří k nejúčinnějším způsobům, jak se potkat se zaměstnanci, jak jim vysvětlit, co všechno IDOC dělá a co dělají i další orgány komise na poli kázně a Vysvětlujeme jim, že i oni sami jako vedoucí pracovníci zodpovídají za své podřízené a že i jejich podřízení mají v tomto ohledu své vlastní zodpovědnosti a povinnosti. Co se týče OLAFu, my v současné době debatujeme o reformě, přepracování nařízení o OLAFu, jak to tady už probíhalo dnes dopoledne. A tato reforma e, se týká ochrany finančních zájmů Evropské unie. To je ten právní základ pro OLAF. V současné době existuje dělba práce mezi OLAFem a IDOKem ohledně vyšetřování. A my debatujeme, kdykoliv je to možné, o těchto problémech s OLAFem. My máme podepsané memorandum o porozumění a provádíme politiku de minimis, minimis kde se maximálně snažíme zajišťovat, aby tedy každá ta služba řešila eh, případ, který je pro ní nejvhodnější. Připomínám, že k hlavním cílům přepracování nařízení o OLAFu je zajistit lepší stanovování priorit a dosažení větší účinnosti vyšetřování ze strany OLAFu. To podporujeme a těšíme se, až toto novelizované nařízení bude platit. Já cítím eh, s ombudsmanem tak, jak se snaží pochopit úlohu OLAFu při řešení jiných otázek, než je ochrana finančních zájmů Unie. Samozřejmě i těmito případy se OLAF může zabývat. a není lehké zjistit právní základ takovéhoto počínání. Vy jste to zvládl velice pěkně, vy jste poukázal na meziinstitucionální dohodu. Není to totiž zakotveno v nařízení o OLAFu samotném. A to také nespadá do toho současného balíčku reformy, ale rozhodně je to pro nás i otázka zajímavá do budoucnosti, takže by bylo dobré i na to budoucnu pamatovat. Co se týče lhůt a přístupu k vyšetřovacím spisům, já chápu, o čem hovořil kolega Luis. Stěžoval si na dlouhou dobu, dlouhé trvání vyšetřování. Já nemohu hovořit za OLAF. Prostě zopakuji, že to přepracované nařízení směřuje k větší efektivitě vyšetřování OLAFu. My jako IDOC se velice snažíme zkrátit zkracovat naše vyšetřování. Velice jsme se o to snažili v roce 2009 a nepolevili jsme v tom úsilí od té doby. V naší výroční zprávě se praví, že průměrné trvání vyšetřování je 6 měsíců. A co se týče disciplinárních řízení je to mezi 12 a 14 měsíci. To jsou důležité parametry, které bychom chtěli udržet i nadále. Snažíme se o maximální efektivitu. A také se zabýváme právem na obhajobu těch dotčených vyšetřovaných osob. V kontextu disciplinární vyšetřování probíhá eh, výslech eh, té osoby vyšetřované mnohokrát a e, tudíž ta e, vyšetřovaná osoba má nesčetně příležitostí se vyjádřit i včetně tedy e, toho orgánu, který ji jmenoval ke všem aspektům svého případu. A potom, co se týče té škály opatření a sankcí, které jsou k dispozici, máme mnoho sankcí, z nich můžeme vybrat. A při této činnosti ten jmenovací orgán bere v úvahu všemožné faktory, včetně doby, kdy k té skutečnosti došlo. Je docela dobře možné, že dojde k upuštění od potrestání Eh, v případech, kdy k tomu skutku došlo v dávné minulosti. Existují také polehčující okolnosti, které se berou v úvahu. A co se týče těch lhůt, to je otázka, kterou vždy je třeba mít na mysli. jakou dobu může šetření případu celkem trvat a musíme se snažit zajistit, aby ta ustanovení, která jsou k dispozici, byla také správně a účinně interpretována. Proto také plně podporujeme to, co řekl pan ombudsman Eh, ohledně interpretace článku 20 a 25 zaměstnaneckého řádu. My se právě snažíme zajišťovat, aby se toto ustanovení interpretovalo takovým způsobem, aby umožnilo dosáhnout včasného Eh, řešení těch eh, disciplinárních případů, protože i v těchto řízeních je čas velice důležitý. Děkuji. Děkuji vám, paní Williams. Já se domnívám, že my eh, jsme tedy no, jenom krátce přetáhli náš, tam, náš čas vypršel. Ještě bych tedy Eh, rád eh, požádal o další dvě minuty, abychom, eh, aby členové panelu mohli odpovědět a potom ještě paní zpravodajka. Děkuji. Vy jste hovořil o ochraně whistleblowerů. Já myslím, že je třeba to brát jako ochranu obecně. Například Eh, bych tady uvedl jedno teritorium, které není eh, v rámci evropského teritoria, ale přesto eh, to spadá do kompetence OLAFu. Je tam osoba, která ve své hierarchii sdělila, že má podezření na korupci. Konkrétní případ korupce. Zodpovědný pracovník této instituce hovořil s eh, tímto člověkem a řekl mu, že pokud se být whistleblowerem, nemůže vydávat eh, prohlášení k této věci, ale může požadovat ochranu. Nemůže ovšem eh, říci ve vyšetřovacím řízení, že to byl on, kdo administrativu upozornil. Administrativa vše předala Olafu a příslušná osoba pak byla vyslechnuta jako svědek. Ředitel instituce eh, tomuto člověku eh, slíbil ochranu, ale eh, bylo tam tedy řečeno, že nemůže hovořit. V protokolu OLAFu se ovšem opakuje e, vyjádření e, tohoto člověka, že nesmí se sám vyjadřovat. E, Olaf tedy řekl, že vy jste strana, které se to týká. A jestliže tedy budete vypovídat, tak vám nepřísluší ochrana whistleblowera. A mm, ten člověk mě konzultoval, jako co má dělat. No a výsledkem bylo to, že instituce eh, tuto osobu eh, neinformovala přesně, jak eh, je situace, rozhodla se o tom, že bude suspendovat tohoto pracovníka, k čemuž nakonec nedošlo, ale Celá instituce byla informována o tom, že došlo k závažným případům a že eh, příslušný člověk nemá podpisové právo. Jestliže toto je systém ochrany whistleblowerů, tak o tom tady velmi pochybuji. Eh, můj problém spočívá v tom, já myslím, že osoba, která poskytuje informace, musí být chráněna, ale chráněni musí být také ti, kteří jsou obvinováni. Někdy ovšem eh, nastávají případy interních sporů, v nichž eh, jsou někteří těžce obvinováni v podstatě jenom z toho, že žádali, aby personál, který eh, pro ně pracuje, aby tedy tu práci také plnilo, plnili si své pracovní úkoly. Olaf ovšem eh, eh, řeší nebo sledoval tyto případy a skutečně to je katastrofální situace. My to musíme vyřešit. Máme tady článek 22 a 22a. Já si myslím, že máme tady dostatečný rámec pro to, abychom, jak jste řekla paní ředitelko, eh, se vyjadřovali jasně. Máme také článek 24, který nutí každou instituci, aby chránila eh, své zaměstnance před útoky a to i před útoky zvenku. Čili právní základ tady je, jen je třeba ho používat tak, aby byli schráněni všichni, kterých se to týká. Děkuji. A za dvě minuty, ve dvou minutách není možné se vyjádřit eh, odpovědně k vašim otázkám, takže jenom telegraficky. Já tady vidím opravdu interní provázenost mezi tím, co řekl pan eh, Eppings a paní Williamsová. Eh, Pan Epping odešel, ale já jsem velice rád, že řekl, že ten problém whistleblowingu je potřeba vidět v širším kontextu a snažit se především eliminovat potřebu whistleblowingu. To znamená, že veškeré ty fáze procesu by se měly nastavit správně, spíš než že bychom se eh, rozhodli, jak si, že buď zvládneme všechno, anebo nic. Eh, paní Williams, myslím, mluvila také ve prospěch flexibility slovy, že je potřeba interpretovat. Jakmile začnete interpretovat, tak vlastně musíte poskytnout eh, návod, jak v různých fázích lze různé problémy eh, vyřešit, vidět a eventuálně eh, tedy nějakým způsobem opravdu vyřídit. Takže whistleblowing je důležitý nástroj, ale třeba jej správně nastavit, eh, správně zarámovat a ty to stávající změní v článku to nečiní. Za druhé, panu Ernhauserovi chci říci, že já jsem byl vyslechnut k té studii, já jsem eh, tu studii četl, eh, popisuje tu situaci a nabízí určité užitečné názory a je možné ji nějakým způsobem využít. Slyšel jsem o případech whistleblowingu, asi o deseti takových případech. Bohužel e, musím říci, že se jedná o důvěrné případy a proto se k ním nemohu jinak vyjádřit. Jenom vám říci, že jich bylo asi deset. Co se týče pana Straka, e, pane Ernhausere, to je velice politování hodný Eh, případ, eh, který vyústil v totální selhání komunikace mezi stěžovatelem a komisí. Eh, to znamená, že se mi vůbec nedaří tam nabídnout nějakou mediátorskou činnost, takže mohu vyjádřit pouze své zklamání, svou frustraci nad tím, že k této situaci vůbec došlo. Skutečně je to politování hodná situace, neměla by se opakovat. A bylo to velice smutné pro pana Straka, ale i pro komisi to, jak se ty věci vyvinuly. Tolik ode mě a já děkuji paní Williamsové za její vysvětlení. Sdílím její znepokojení a doufám, eh, že poslání eh, Olafu bude lépe, přesněji nastavěno, protože to, není, to tak není. Děkuji, pane ombudsmane. Inge, eh, paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji. Když nevíš, jak dál, tak si vytvoř pracovní skupinu. Tak se to tak říká. Takže teď přichází eh, chvíle, kdybychom měli vlastně si eh, založit nějakou pracovní skupinu a myslím, že by práce bylo dost, i když pan ombudsman říká, že ta pravidla nejsou dostatečně dobře nastavena, aby stačilo je jenom interpretovat. Asi je to pravda a proto by se ta pracovní skupina měla zabývat tím, co se bude dělat. My tedy teď máme příležitost skutečně postoupit někam dál, ale musíme vzít ze správný konec. A e, ze slyšení vyplynulo, že je tady řada aspektů, a začíná to u OLAFu a jde to přes IDOC. Já bych bývala byla ráda, kdyby komise měla dostatek eh, odvahy eh, něco také navrhnout. Bohužel v jejím návrhu není nic. Proto bohužel musíme využít své chabé prostředky a něco napsat. Ale eh, doufejme, že kolegyně jedna z komise alespoň pomocí pracovních dokumentů tedy s něčím přijde Eh, ta další reforma zaměstnaneckého řádu, která se chystá, eh, na to snad komise tedy sází, že ta by to vyřešila, ale eh, vzhledem k nedostatku zdrojů to bude ještě dlouho trvat, než ta se schválí, takže to by bylo nedostatečné takový krok, takže apeluji na komisi, aby sebrala odvahu řešit věci, které se nahromadily za celá ta léta ve zaměstnaneckém statutu budeme tady eh, pracovat na dalším řešení i ve spolupráci s Generálním ředitelství pro lidské zdroje. Děkuji, pane ombudsmane, pan Luis, pan, pan Luisi, Inge a děkuji všem ostatním, kteří vyjádřili své názory. Děkuji paní Williamsové, děkuji všem. My jsme začali se spožděním a proto jsme také se spožděním um, ehm, skončili. Děkuji vám všem, že jste zde zůstali. Tato debata byla velice užitečná pro všechny. Děkuji.